komise na téma hospodářská diplomacie Evropské unie. A hned na začátku jménem komise má slovo pan místopředseda Katajnen. Vážená paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. Uh, opět, toto je jedno z těch témat, na němž velmi už se spolupracuji s ostatními kolegy v komisi. Uh, Eh, vysoká představitelka Mogherini a Evropská investiční banka v současné době přeskoumávají, jak zajistit co nejvíce efektivní evropskou ekonomickou diplomacii. Evropská diplomacie eh, spočívá v tom, že se snažíme podpořit všechny eh, úrovně proto, abychom podpořili naše zájmy v zahraničí. To znamená odstraňovat překážky a podporovat obchod a investice tím, že otevřeme globální trh. Posilování spolupráce, e, zajištění rovných podmínek, internacionalizace evropských podniků a zajištění efektivity externích činností EU. Hospodářská diplomacie stojí tedy také v popředí investic a e, růstu pracovních míst, což je jedna z priorit Junckerovy komise. Velká část hospodářského růstu se očekává právě mimo EU a proto bychom měli využít všechny páky, které máme k dispozici, abychom zajistili prosperitu EU v celosvětovém kontextu. Za tímto účelem musíme vytvořit soudržnější a jednotnější přístup, který zajistí silné ekonomické výsledky, abychom podpořili náš obchod, investice, inovace, zahraniční a rozvojovou politiku. Evropská hospodářská diplomacie má také svůj finanční rozměr a je potřeba podpořit přístup k kapitálu prostřednictvím zejména Evropské investiční banky. E, složky komise EAS a respektive SVČ a Evropská investiční banka už pracují na tom, aby odstranili překážky a aby vytvořili pobídky pro obchod a investice tím, že otevřou globální trhy. Snaží se podpořit spolupráci, ekonomickou zprávu a řízení, regulatorní konvergenci, a to vše spolu s klíčovými hospodářskými partnery. Také se snaží podpořit internalizaci evropských podniků. To mimo jiné děláme tím, že vyjednáváme eh, odvětové dohody, investiční dohody a snažíme se spolupracovat v rámci odvětvových politik na celém světě. Eh, hospodářskou diplomaci realizují i všechny naše delegace v partnerských zemích, také na různých samitech a konferencích. Snažíme se také realizovat různé eh, iniciativy, které zajistí internacionalizaci našich podniků. Snažíme se podporovat eh, evropské obchodní komory v zahraničí, podnikatelské mise a různé projekty spolupráce ale můžeme toho udělat ještě více, abychom lépe zlepšili eh, soudržnost a efektivitu evropské vnější činnosti. Nejprve musíme mít jasné povědomí o evropských hospodářských zájmech a klíčových cílech. A poté musíme využít vhodné nástroje, abychom zajistili koherentnost a synergii. Řádné konzultace koordinace, jednota, to vše musíme zajistit ve eh, spolupráci s parlamenty, členskými eh, zeměmi, protože jenom jednotná unie bude silnější a bude mít větší páky. Mezisložková skupina pro hospodářskou diplomaci byla ustavená, a jejími členy jsou zástupci komise a také SVČ a Evropská investiční banka. Tato skupina už pomáhá posilovat naši vnitřní koordinaci. Jedním z dalších kroků bude vybavit evropské delegace lepšími metodickými pokyny a instrukcemi, jak lépe podpořit hospodářské zájmy EU v zahraničí. Také se zamýšlíme nad tím, jak bychom mohli vylepšit koordinaci s členskými státy a průmyslem a všichni pracovat na společných cílech a práci si optimálním způsobem rozdělit. Také eh, chceme podpořit internacionalizaci evropských podniků. Toto vše mm, chceme projednávat se zástupci členských států v Bruselu i v hlavních městech, ale také se třetími státy, kde je hospodářská demokracie rovněž mimořádně e, důležitá. Úloha Evropského parlamentu v hospodářské diplomaci EU je rovněž zásadní, protože vy máte vztahy s většinou parlamentů na celém světě a můžete tam předat důležitá sdělení, když je navštěvujete. Všichni musíme sledovat společné cíle a bránit hospodářské zájmy EU. Takže, vážení poslanci, to je z mé strany zatím vše a já si s velkým zájmem vyslechnu vaše názory, co můžeme ještě udělat a jaké postupy nejlepší praxe můžeme zajistit. Děkuji. Děkuji. Prvním řečníkem za frakci EPP je pan Antonio Tajány na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane předsedo. Jestliže Evropská unie chce sehrávat vedoucí úlohu na mezinárodní poli, musí podpořit vlastní konkurenceschopnost, zejména ve strategických sektorech, jako je průmysl a energetika. A v této souvislosti EU musí mít řádnou ekonomickou diplomaci. Hlavní cíle jsou za prvé podpořit vlastním podnik, podniky v zahraničí, zejména v regionech, jako je Latinská Amerika, Afrika a Dálný východ. Za druhé podpořit Eh, internacionalizaci podniků, zejména malých a středních podniků, prostřednictvím misí podniků do eh, rychle rostoucích zemí a také na různé mezinárodní setkání. A rovněž musíme aktivně bojovat proti delokalizaci našich podniků. Za třetí, regulovat turistické a jiné toky směrem do EU, které mohou podpořit hospodářský rozvoj. Pan komisař už hovořil o důležité úloze Eh, našich misí. Eh, to jsou mise, které proběhly už prakticky do nějakých 30 zemí a regionů a které byly velmi užitečné pro naše podniky nad rámec EU. Ale důležité je, abychom mm, byli schopni uchopit příležitosti na mezinárodní úrovni. Eh, SVČ musí ze všech sil podporovat malá a střední podniky, které se snaží dostat na mezinárodní úroveň. Ale naše hospodářská diplomacie zatím není náležitě rozvinutá a není schopna podpořit e, náležitý růst a rozvoj. Já doufám, že se to zlepší. Vaše slova jsou důvodem k naději a doufám, že i další komisaři se k tomu postaví podobně. Děkujeme. Za SAD paní Maria Grapini, 2 minuty 30. Děkuji vám, pane komisaři, paní předsedkyně. Ekonomická diplomacie není novým konceptem a není to poprvé, co se o něm eh, v Evropském parlamentu hovoří. Vzpomínám si na eh, aktivitu pana Tajányho, eh, když inicioval již dříve v roce 2013 velmi zajímavý program ekonomické diplomacie, aby Evropská unie se stala silnějším aktérem ve světovém měřítku. Je to v podstatě určitá dimenze vnější politiky, která má velmi jasné cíle Eh, a to podporu e- ekonomického eh, blahobytu evropských občanů, na podporu ekonomických zájmů našich podnikatelů, členských států. Na dosahování těchto cílů musíme podporovat konkurenceschopnost na venek a musíme být lídrem ve strategických oblastech, jako je průmysl, inovace, energetika. A já jsem eh, poukazovala eh, na komisi ohledně nutnosti reindustrializace Evropské unie, že je potřeba zejména podpořit malé a střední podniky eh, v situacích, kdy působí ve třetích státech. Ale vy jste zatím neřekali jak, protože bez konkrétního rozpočtu to jenom slovy nedosáhneme. Takže já doufám, že dostanu explicitní odpověď na tuto otázku. Jaké nástroje chcete v oblasti evropské ekonomické diplomacie vypracovat, nyní když eh, čelíme velkým trhům, jako je Japonsko, Spojené státy či Kanada a domlouváme s nimi dohody. Já jsem eh, se setkala s mnoha asociacemi malých a středních podniků. Jaké nástroje vypracováváte na podporu těchto malých a středních podniků při jejich rozšiřování jejich aktivity do třetích zemí a na cizí trhy, aby byly konkurenceschopné v globálním měřítku. Máte skutečný plán eh, takovéto eh, ekonomické diplomacie? protože ekonomická diplomacie samozřejmě je užitečná, ale musí být vedena tak, aby opravdu posílila evropskou konkurenceschopnost ve světovém měřítku. Děkujeme za EKR. Pan Zdislav Krasnodebský na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, Není pochyb o tom, že by EU mohla udělat více využíváním hospodářské diplomacie, mohli bychom lépe propagovat naše podniky a produkty, lépe a více přitahovat investory do Evropy. A co je zásadní věc, je úroveň států a regionů. Už to zmiňoval pan Katajnen eh, při eh, otevírání Evropského strategického centra. Potřebujeme nové cesty a způsoby, provádění hospodářské diplomacie. Hospodářská diplomacie na úrovni EU by měla zohledňovat zájmy všech eh, států a regionů. EU posílit aktivitu členských států a nenahrazovat ji, ale víme, jak vypadá realita, že ta vypadá trochu jinak. A eh, ta propast mezi Evropským centrem a eh, periferiemi se zvyšuje, zvětšuje a mělo by se tedy usilovat o vyrovnání těchto nerovností. Děkuji a není za ale jde paní Maritě Scháke na dvě minuty. Děkuji, domnívám se, že toto je nesmírně důležitá eh, diskuse, která opravdu přichází v pravý čas. A diskutujeme o tom proto zde, protože všichni jsou hodně v EU zaměřeni do sebe. Pěkné se podívat i ven a zvenčí nevidět jenom hrozby, ale také celou radu možností. Jedna ze silných eh, stránek EU, to je ta naše měkká síla hospodářská diplomacie, je jedna z cest, jak Eh, pro lidi vytvořit jasnější obrázek o tom, proč vyjednávat další ekonomické, politické postupy a co to konkrétně znamená například pro malé a střední podniky a že to je něco dvousměrného, že na jedné straně máme naše diplomaty a naše zástupce, kteří vyhledávají příležitosti ve třetích zemích, ale měli bychom také Eh, poskytovat informace eh, v rámci Evropské unie, šířit zde znalosti. Možná bychom měli eh, mezi sebou méně soutěžit a více vystupovat společně jako EU. Například nedávno jsem nastívala Boston, Massachusetts a tam jsou takzvané inkubátory, kde jsou propojovány podnikatele z Evropy, s americkými aktéry a je tam například německý, eh, švédský, nizozemský hub, který fungují vedle sebe. Proč to nezdružit a znalosti, podnikavost, investice eh, a nepropojovat více relevantní aktéry na úrovni EU. Podobně eh, můžeme uvést příklad Silicon Valley. Je zde mnoho možností, jak zabránit duplikování, o čem jste hovořil, pane komisaři ale také například, jak inteligentně využívat nové technologie, jak zapojit také soukromý sektor v souvislosti s cílemi našich politik a e, oni by mohli podporovat lidská práva, posilovat e, e, sociální zodpovědnost podniků na globální úrovni. Děkuji. Děkuji. A zaguje NGL pan Helmut Scholz na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Z vašeho prohlášení o hospodářské diplomaci chápu, že to znamená využívání vašich e, Eh, kontaktů pro přístup na pracovní trh a generování investic a na to by se měly zaměřit všechny evropské instituce, oblasti politik a také Evropská investiční banka. Ale jsou to zásadní otázky, na které třeba odpovědět. Už je dávno prokázáno, že vystupování ve prospěch konání funguje pouze v souvislosti rozvinutějších a méně rozvinutých eh, zemí. Takže váš přístup už nyní vlastně poukazuje na velký problém, protože glo... protože mezinárodní obchod například na jihu už vytváří 50% a eh, pokud eh, nebude Evropa v budoucnu vyrovnávat eh, zájmy, tak už Nyní je více než třetina světa obchodu mezi jižními e, zeměmi navzájem, takže to bude velká výzva. Děkuji. Děkuji a není pan Otmar Karas na jednu minutu třicet. Vážená paní předsedkyně, vážený pane místo předsedo, dámy a pánové, na jednu stranu mám radost z toho, že tato tematika pod vedením pana Tajányho a lidí z interskupiny pro malé a střední podniky je bod, o kterém dnes můžeme diskutovat. My už jsme se 13. října 2015 na interskupině pro malé a střední podniky tímto tématem zabývali a těší mě to také proto, že eh, Rakousko zde hraje průkopnickou roli v prostřednictvím organizace pro zahraniční obchod, kterou už máme řadu let a významnou exportní ofenzivu a mezinárodní činnost malých a středních eh, podniků právě podporuje v Rakousku. A už jste to zde nakousli, že 80 až 90 hospodářského růstu v příštích nějakých 15 letech se odehraje mimo Evropu a třetina eh, z toho v Číně ale momentálně jenom 13 všech malých a středních podniků v Evropské unii E, působí také mimo svoji zemi a jenom 25% působí v rámci Evropské unie. Investice na základě globalizace se odehrávají většinou mimo Evropu. My chceme dále rozvíjet fond EFSI, na, pro naše sousední zemi. Diskutujeme například o EFSI pro Afriku. Malé střední podniku potřebují podporu doprovázení, osoby, které jim budou otevírat dveře, protože na to sami nemají peníze a proto vás vyzýváme spolupráci hospodářské sféry, malých a středních podniků a SVČ sjednotit. Děkuji. A nyní na minutu 30 pan Francisco Asíš. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane místo předsedo, E, ekonomická diplomacie se musí stát e, základním uhelným kamenem naší vnější politiky. Musíme e, přispět k internacionalizaci našeho podnikání. Musíme nadále otevírat trhy uvnitř i navenek. A naše malé a střední podniky potřebují v tomto úsilí podporu. Oni už dostávají podporu od členských států, ale potřebují ji i na evropské úrovni, protože pro ně je e, často nesnadné dobývat trhy mimo Evropu. Teď uzavíráme tržní dohody s mnoha státy a celými regiony a o to je ta výzva větší. Musíme e, vytvořit velmi konkrétní nástroje, nástroje finanční podpory, logistické podpory a tak dále, abychom eh, tím posílili našeho podnikatelského ducha, aby z toho měli eh, prospěch eh, zejména malé a střední podniky, aby mohli provozovat tuto internacionalizaci. Sami o sobě to nezvládnou. A dalším aspektem je přilákat zahraniční investice do Evropy. Děkuji. Děkuji, není pane Janus Levandecký na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím s diagnózou a také s tím předepsaným receptem, který tady popisuje pan Katajnen a pan Tajany. Jistě musíme využít společné síly evropských institucí, abychom lépe prosazovali hospodářské zájmy EU ve světě. A já eh, jsem předseda delegace Evropského parlamentu pro Irán a mám velmi zajímavou studii. Máme tady velkou zemi s velikým hospodářským potenciálem a co se stalo po poté, co byla podepsána jaderná dohoda. Bylo tam nějakých 140 návštěv z různých zemí, které soupeří o toto nové teritorium, takže to jenom ukazuje, o jak veliký úkol se jedná pro evropské instituce. Eh, musíme se snažit prosadit naše investice eh, v této zemi i jinde a zejména připravit půdu pro naše malé a střední podniky. Eh, musíme prosadit společné hodnoty eh, oproti těm 140 úředním oficiálním návštěvám a to tam proběhla ještě celá řada neoficiálních návštěv a všichni soutěží o tento jeden velký trh. A potom tady máme ještě jeden problém, který se snažíme překonat. Mm, také chceme podporovat lidská práva a to je někdy proti hospodářským zájmům. Děkuji a není Markus Píper na minutu 30. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Energetika, velký průmysl, to jsou strategické oblasti, u nich se vyplatí hospodářsko-diplomatická iniciativa, to už zaznělo, ale také malé střední podniky v Evropské unii znamenají naději, naději na růst. A celou řadu obchod, eh, dohotovolném obchodu EU umožňuje růst na zahraničních trzích a neustále se zlepšující rámcové podmínky. A to je také takové pozvání pro levicovou část parlamentu, aby podpořila TTIP, protože to také bude znamenat lepší rámcové podmínky. Globální exportní kontakty také Eh, díky zajištěním eh, exportu a fungování obchodních komor jsou zde významné iniciativy ze států EU, ale mohli bychom dělat eh, více. EU by mohla lépe své globální sítě využívat pro hospodářské kontakty a také ze strany parlamentu eh, by na delegace parlamentu by bylo možné vozit sebou také zainteresované podnikatele, protože máme přece dostatečné rozpočtové prostředky v Evropském parlamentu, bychom to zorganizovali. Evropa tedy pokulhává za svými možnostmi a ve spolupráci s členskými státy a zahraničními obchodními komorami by se mělo přece podařit, aby se usnadnilo, posílilo zahraniční obchodování malých a středních podniků. Bylo by dobré, kdyby komise se ještě intenzivně ujala iniciativy, která již byla zahájena za komisaře Tajányho, protože podnikatel v zahraničí také bývá takovým pozitivním propagátorem evropské myšlenky. Děkuji. Děkuji a na minutu 30 pan Salíny. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý večer, pane komisaři. Uh, hospodářská Diplomacie je v zásadě zakotvena do povahy našeho kontinentu. Náš kontinent je eh, stavěn tak, aby se snažil prosazovat a rozvíjet dále. A Evropa vždycky zbytku světa ukazovala hospodářský model, který byl pevný, stabilní a silný. Snažili jsme se zvyš, ukazovat eh, tímto naši důvěryhodnost našim občanům a také jsme chtěli říci, že když chcete hospodářský rozvoj, musíte ukázat určitý respekt. Takže jedna kreativita a jednak také schopnost budovat určitý model. Protože v Evropě eh, bylo vždycky dobré podnikat, bylo dobré tady žít. Ale jestliže chceme mít eh, hospodářskou diplomaci, musíme se dobře znát. Musíme dobře znát naše silné stránky, abychom je mohli dále prosazovat. My jsme nejlepší ve výrobě a nemáme velké množství surovin, takže První strategie, když chceme mít skutečnou hospodářskou diplomaci, je, abychom naše výrobní kapacity přidružili zase se silnými stránkami těch států, které mají suroviny. Takže e, například ve středomořské oblasti e, tady máme takové výzvy, kde opravdu potřebujeme hospodářskou diplomaci je eh, skutečně třeba se bránit tím, že budeme se prosazovat. A je potřeba tedy vybudovat skutečnou skupinu výborných hospodářských diplomatů, kteří nás budou schopni zastupovat na celém světě. Děkuji. Paní Dubravka Šujca, na minutu tři. Děkuji. Paní předsedkyně, chci poděkovat panu Tajanemu za to, že eh, ponechal toto téma na pořadu jednání. Je to nová koncepce a já tedy ještě jednou děkuji za to, že na tom pracujete. 24% HDP eh, je, situace je právě v Evropské unii. Jsme v, tedy nej, v tomto nejsilněji, jeden z nejsilnějších eh, aktérů světa. Ale potřebujeme mít zahraniční politiku a zahraniční politika nefunguje bez ekonomické diplomacie. Takže musíme dobře eh, propojit Evropskou unii, členské státy a firmy. A musí do toho být zapojena i eh, Evropská služba pro vnější činnost, protože jinak si neudržíme vůdčí roli. Všechno to děláme eh, v zájmu evropského občana. Musíme internacionalizovat hospodářskou diplomaci a musíme klást obzvlášť velký důraz na malé a střední podniky. Víme, že střední třída eh, má v Evropské unii převahu a eh, musíme využít všechny mechanismy, eh, které máme k tomu, abychom tyto podmínky zachovali

Děkuji. Nyní se hlásí čtyři řečníci do postupu každý I. A všichni se dostanete na, ře- na řadu pan Otis Marias na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. ze stávající politické situace evropská ekonomická diplomacie eh, bude fungovat ve prospěch velkých německých eh, firm a mm, eh, zaváže členské státy k rozhodnutím, které nebudou odrazem svobodné vůle jejich občanů. Takže tato diplomacie, jaký chápe Evropská komise, není, eh, nevidím tu budoucnost v, tom, tímto prismatem velmi růžově. Podívejme se ehm, na to, třeba na ruské sankce, podívejme se na hrozné environmentální doložky v TTIPu a navzdory tomu komise funguje, jako by se nechumililo. Ukazuje to, že eh, eurokraté tak z toho dělají jakési ekonomické NATO, které bude jen prosazovat ehm, transatlantické zájmy, bude se ignorovat to, co lidé chtějí a co potřebují a budeme ignorovat multipolaritu, multipolaritu evropské ekonomiky. Ivan Jakovčič, a nyní no, pan Jakovčič na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. aby Evropská unie a evropské hospodářství nadále byly konkurenceschopní a rostly, potřebujeme více internacionalizovat naše hospodářství, protože eh, ten podíl evropského hospodářství se vlastně v globálním měřítku snižuje. A proto je ta hospodářská diplomacie tak důležitá. Musíme vytvářet synergie, eh, mezi diplomaty z našich zemí, jiné například v Jižní Americe a v Africe. A toto úsilí by bylo třeba propojit i e, s dalším tématem, které se opakovaně objevuje zde v parlamentu, a to je téma migrace. Jsem přesvědčen, že to lze řešit také jiným způsobem, toto téma. A na závěr si říci, že průmysl a energetika jsou také velmi důležité oblasti a také cestovní ruch. Ale musíme to celé mít lépe pro organizované. Paní Konečná na jednu minutu, prosím. Ekonomická diplomacie má zásadní význam při prosazování evropských hospodářských zájmů ve světě a při zajišťování odbytu pro evropské výrobky i na vzdálených trzích

Otevírání nových trhů pro naše podnikatele a e, přivedení nových investic do Evropské unie, to je všechno velice žádoucí. My e, se musíme zaměřit na tyto cíle. E, celá řada států se zasazuje o hospodářskou diplomaci a určitě by se nebránili, kdyby jim Evropská unie v tomto pomohla. Pokud jde o přivádění investic, tak určitě by bylo vhodné mít lepší spolupráci a koordinaci mezi členskými státy s cílem prosadit eh, hospodářské zájmy. Mezi našimi státy jsou ovšem značné rozdíly a máme různé ambice. A hospodářská diplomacie EU by zřejmě nejvíce napomohla těm nejsilnějším a nejvíce rozvinutým na úkor těch slabých. A na závěr dostává pro dnešek slovo pána místo předseda Katajnen. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám za tuto velice kvalitní rozpravu. A velice mě těší, že je zde pan Tajány, který je průkovník, průkopníkem hospodářské diplomacie EU, protože vy jste nastolil tento pojem a přístup během vašeho působení v komisi a my se snažíme v tom pokračovat, dále to rozvíjet a vycházet z osvědčených postupů a zlepšovat účinnost eh, aktivity, účinnost aktivit hospodářské diplomacie. Zazněla zde důležitá otázka, jaké jsou vlastně cíle hospodářské diplomacie. Já jsem se snažil vysvětlit, co vlastně děláme. Jde o rozpracování nebo uh, ujasnění našich cílů. Například eh, se konala dvě eh, významná setkání na vysoké úrovni, hospodářské dialogy s třetími zemi. Za prvé to bylo s Čínou a také pravidelně se setkávám eh, s, eh, s vicepremiérem a dalšími čínskými ministry. A na takovýchto akcích se někdy také konají diskuse se zástupci soukromého sektoru, Eh, zveme na naše dialogy také zástupce soukromých firm, abychom si vyslechli, co, jaký je jejich pohled, co očekávají, co očekávají od EU, co očekávají od Číny, jaké jsou jejich priority, co po nás chce soukromý sektor proto, abychom zlepšili podnikatelské prostředí. A například eh, loni v září na, v Pekingu se zapojil pa, komisaři eh, Ettinger a Puls eh, a diskutovalo se o spolupráci 5G. A také se hovořilo o takzvané platformě konektivity a o potenciálních čínských investicích v Evropě. A eh, výsledkem, důsledkem toho bylo, že se nám podařilo Eh, dotáhnout naši technickou činnost z oblasti eh, takzvaného fondu hodvábné stezky, který má větší zájem eh, investovat v Evropě, než tomu bylo předtím. Takže to jsou potom plody naší práce, například dialogu na vysoké úrovni s Čínou. Podobně nedávno jsme měli podobné setkání v Istanbulu a v Ankaře, kde je tedy zástupce uh, evropských eh, podnikatelů se tam setkávali a eh, poskytli nám vstupy k tomu, co by bylo možné udělat pro zlepšení vzájemného obchodu. A také jsme diskutovali o spolupráci v oblasti pravidel a makroekonomických témat, kde se zapojil pan komisař Moskovici a diskutovali jsme také v spolupráci eh, v oblasti výzkumu a vývoje mezi Tureckem a EU. Takže to je jenom několik konkrétních příkladů našich aktivit, které svým způsobem poukazují na některé naše cíle. A jedna z prioritních oblastí jsou obchodní dohody s třetími zeměmi. Také musíme zmínit eh, rozvojovou politiku a investici. Kombinace rozvojové politiky, obchodu a investiční politiky. Celá řada třetích zemí, eh, kterým pomáháme, v tom, aby prováděli eh, reformy a jsou cílovými zeměmi podpory z EU, chtějí se stát spíše partnerem EU než eh, pouhým objektem, na který je směřována evropská eh, pomoc. Takže i zde to hraje důležitou roli a proto hodláme také vytvořit jakýsi fond, který by byl podobný tomu eh, fondu EFSI svým způsobem, který by mohl podporovat evropské investice do třetích zemí. A to je jedna z mnoha myšlenek. A na závěr chci eh, promluvit na téma spolupráce malých a středních podniků. Už jsem hovořil o obchodních dohodách, ale ještě musím zmínit další témata. Eh, téma eh, sítí evropských eh, podnikatelských organizací v třetích zemích. To je opravdu důležité. Například v Číně jsem se setkal s vynikajícím způsobem fungujícími obchodními komorami, které opravdu eh, drží krok s tou aktuálním děním Eh, čínském obchodu nebo i v Singapuru, v USA, v Turecku jsem se takto setkal. Také chci navštívit oblast Perského zálivu a také zde eh, byl už zmíněn Irán. Ale pokud eh, vy v Evropském parlamentu máte nějaké dobré podněty, jak bychom mohli zlepšit naší pomoc, podporu malým a středním podnikům, rozhodně nám dejte vědět my můžeme eh, propagovat eh, eh, hospodářskou diplomaci, zapojovat malé střední podniky tím, že budeme vyzývat, aby se zapojili, ale pokud máte nějaké další nápady, co bychom mohli udělat ještě dalšího, nebo co bychom mohli dělat jinak, tak určitě nám dejte vědět, protože je zde určitě celá řada velice zkušených poslanců a poslankyň, kteří mají zkušenosti v oblasti obchodní politiky. Takže eh, budeme velice eh, rádi, když nám poskytnete své vstupy, protože cokoliv, co můžeme udělat pro eh, podniky, je dobré. Takže já budu velice rád, když nám poskytnete své podněty. Děkuji. Tímto končím tuto rozpravu.